Děkuji, pane komisaři. Tím jsme uzavřeli rozpravu. Hlasovat budeme eh, eh, v, na přesnové eh, plenárce. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu programu, což je zpráva paní Baleán o investičních projektech do energetické infrastruktury v Evropském společenství. A nejprve dám slovo naší zpravodajce, mm, která má čtyři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Velice si vážím toho, že mezi námi dnes večer jste. Pane komisaři Ettingere, vážení kolegové, chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za plodnou diskuzi a za práci. Vstup Lisabonské smlouvy v platnost dává Evropské unii víc pravomocí v oblasti energetické politiky. Já se domnívám, že je to oblast, kde pokud členské státy budou spolupracovat, Evropa může zajistit bezpečnější, levnější a účinnější energii pro své občany. Společně můžeme minimalizovat dopad nepředvídatelných událostí, jako je přerušení dodávky plynu, eh, na kterou Evropa narazila loni v zimě. Samozřejmě Evropa nemůže zasahovat, pokud je otok plynu mimo hranice, nemůže řešit takové spory. Ale můžeme zajistit, že naše infrastruktura bude schopná vypořádat se i s nedostatky anebo selháním, tím, že trh bude transparentnější a účinnější. Evropa si tuto prioritu stanovila hodně vysoko. Loni jsme přijali třetí energetický balíček, který má zajistit konkurenceschopnější a účinnější trh s energií. Nařízení o bezpečnosti dodávek plynu je teď před námi v parlamentu a zítřejší hlasování o nařízení o oznamování investic energetické infrastruktuře také přispěje k tomu, že trh bude transparentnější a předvídatelnější. A v této souvislosti by podle mě byla škoda propást tuto příležitost, kterou nám dává tento nový nástroj a neuplatňovat správný právní základ, který představuje nový článek 164 v nové Lisabonské smlouvě. Je to důležitý institucionálně politický bod. Toto nařízení není jenom nástrojem pro sběr informací, ale může nám také udělat celkový obrázek o investicích do energetické infrastruktury jako základ pro rozhodování v politice. Takže v případě, že Rada schválí toto nařízení na základě nesprávného právního základu, se domnívám, že parlament by se této věci měl věnovat dál u Evropského soudního dvora. A chci vás ujistit o tom, že to udělá. Teď k obsahu. Už jsem to říkala panu Barosovi. A řeknu to znovu i vám, pane komisaři Ettingere. Evropa se dochází na křižovatce a naší prioritou by více než dřív měla být podpora pro naše podniky a vytváření pozitivního prostředí pro konkurenceschopnost. A proto potřebujeme silné politiky a především silnou a spolehlivou energetickou politiku. Cílem je konec konců zajistit bezpečnou a levnou energii jak pro naše občany, tak pro naše podniky. A v tomto ohledu doufám, že sběr údajů nebude samoučelný, Musíme zajistit, že toto nařízení nevytvoří další byrokratickou zátěž pro podniky a že bude zajištěna důvěrnost komerčně citlivých informací a bude posílena. A další věc, tady jenom lituji toho, že ELS a skupina SAD předložili pozměňovací návrh, který požaduje, aby evropské podniky poskytovaly údaje o investicích a nákupech v třetích zemích. Řekněte mi, kde je ve smlouvě právní základ, který by umožnil extrateritorialitu v energetické politice. Navíc si myslím, že bychom měli začít prokazovat, že víme, co se plánuje na evropské úrovni, než budeme hledat něco mimo naše hranice. A také jsem si všimla pokušení v této sněmovně zahrnout do tohoto nařízení úplně všechno. Já myslím, že to je chyba. Aby byl tento nástroj účinný, musíme se zaměřit na konzistentní reálné informace, a musíme se vyhnout přílišné byrokracii a otázkám se zachováním důvěrnosti, jak na straně podniků, tak na straně komise. Snažila jsem se dosáhnout tyto rovnováhy tím, že jsem na jedné straně dala příležitost komisi, aby provedla jakýsi přehled budoucího vývoje, ale na druhé straně také, aby se zajistilo, že tento obrázek bude co nejpřesnější. Potřebujeme také nějakou jistotu, co se týče budoucích investic, aby se zajistila řádná, solidní politika. A musíte mě také, pane komisaři Etinkere ujistit o tom, že se vyhneme tomu, že komise poté, co se sbírá údaje, začne vnucovat investiční plány a začne říkat podnikům, že nemají investovat tady, ale naopak někde jinde. Naopak měla by dát řešení a pobídky pro podniky, pro krátkodobé neziskové investice, které jsou nutné k zajištění bezpečnosti dodávek. Jinak všechny mezery zůstanou. Tolik z mé strany, děkuji za pozornost a těším se na váš příspěvek. Děkuji. Děkuji, eh, paní Valian. A nyní dávám slovo panu eh, komisaři Ettingerovi, aby mohl zareagovat. Děkuji, paní předsedkyně, a paní poslankyně eh, Valian, vážení poslanci. Plynová krize na konci minulého roku ukázala, jak je důležité, aby Evropa měla takovou infrastrukturu, která nejenom umožní fungování vnitřního trhu, ale eh, také eh, solidaritu eh, členských států, umožní solidaritu členských států s postiženými regiony. A proto je důležité, aby komise měla přehled o tom, jaké se plánují investiční projekty, které se stavějí a Eh, které by měly být uvedeny eh, v dohledné době do provozu. Proto jsme navrhli vytvoření informačního instrumentu, eh, který už má původ v jiné době. Byla to vlastně doba první, první doba nedostatku a nulových cen. Vlastně eh, eh, také se zde tentokrát hovoří eh, nově ovšem o obnovitelných energiích a o systému CCS. Tohle se týká, má se to týkat veškerých kapacit pro přepravu a výrobu z ropy, plynu a dalších zdrojů. Chceme mít co nejvíce informací, tak abychom v komisi mohli Výborně, výborně. Mnohokrát vám všem děkuji. Děkuji technikům. Takže, pane komisaři, můžete pokračovat. Omlouvám se. es ist ein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 Mohou ti ve sněmovně, kdo slyší nějaké tlumočení, zvednout ruku, abych věděla, že to funguje? Zdá se, že je to v pořádku. Velice se omlouvám, pane komisaři. Můžete to zkusit znovu? Uvidíme, jestli to bude fungovat s Němčinou. Abgeordnete,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 se rád zeptal, jak komise bude posuzovat eh, ty eh, návrhy, které eh, v současné době členské státy mohou předkládat. Takže my se porozhlédneme, jestli v současné době ty nové kapacity odpovídají příslušné, příslušné poptávce nebo nikoli. A, a potom by bylo tedy podstatné, jestli bychom měli vést dialog meziinstitucionální o příslušné v oblasti. A proto komise chce navrhnout následující. Za prvé, aby se každý, každé dva roky podávala zpráva o vývoji infrastruktury. Ta by měla přispět k tomu, aby, byla transparent, aby se zlepšila transparentnost pro všechny účastníky trhu. A na druhou stranu eh, chceme k tomu ještě vést nějakou debatu v eh, příslušných, s příslušnými členskými státy a z toho vyvozovat eh, důsledky. Jedna věc je jasná ten, to nařízení je e, nástrojem k sběru informací, tak bychom e, zjistili, že je nějaká potřeba e, jednat. A to v rámci té energetické politiky, kterou máme k dispozici. A potom tady máme ten nový článek 194 z Lisabonské smlouvy a jeho aplikaci. Tento článek eh, pro nás, pro všechny, pro parlament, pro radu i pro komisi je eh, tedy šancí i povinností eh, vytvářet evropskou energetickou politiku v užší spolupráci s, Evropském, s Evropským parlamentem společně. Jako nový komisař pro energetiku bych rád Eh, s vámi eh, co eh, nejdříve vždycky začal spolupracovat na energetické politice, když se něco bude dít. Tato, toto nařízení se ovšem zabývá pouhým sběrem a vyhodnocováním informací a proto se podle právního názoru komise musí opírat o článek 373 a 171 Euratomu. tomu to, eh, to nařízení odpovídá oběma článkům primárního práva a proto ten, ta volba právního eh, základu eh, je třeba obsahově vázat právě na toto. Žádná energetická politika se z těch informací eh, nedělá automaticky a proto si myslím, že to eh, eh, rozhodnutí takto musí být založeno a prosím vás tedy o příslušném pochopení. Děkuji pana komisaři a děkuji vám i za trpělivost s našimi technickými problémy a nyní máme řečníky jménem politické frakce a nejdříve je tady pan Marinesku jménem EPP na dvě minuty, prosím. Mulțumesc, doamna președinte. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Vy jste se snažil nám vysvětlit důvody, proč zde nejde o spolurozhodování s parlamentem. Já souhlasím s kolegyní, se spravodajkou, paní Palean. Souhlasím s ní v tom, že by bylo lepší diskutovat, jednat o tomto nařízení v rámci spolurozhodovacího postupu. To je velice důležitý legislativní nástroj pro energetický trh v EU a e, to znamená, že tato analýza by měla vlastně doplnit ty národní a regionální analýzy a měla by sloužit k tomu, abychom identifikovali rizika, nedostatky, abychom e, zjistili, jaká je situace na trhu, abychom mohli sladit nabídku a poptávku. Návrh komise obsahuje některé nejasné e, body. Já doufám, že jsme to vyřešili přes pozměňovací návrhy, například zveřejňování údajů z energetiky, tedy údajů, které, které posílají členské státy, tak to musí být eh, data koherentní na národní, regionální úrovni. Ale zároveň je třeba eh, zabránit zveřejňování obchodních eh, citlivých údajů. A mm, takže a to má sloužit k tomu, aby se na základě toho vyvíjely ty několikaleté plány. Také ale musíme se vyhnout zdvojování údajů. A další důležitý aspekt je monitoring ve třetích zemích. Monitoring evropských investic, které mají eh, dopad na evropský trh s energiemi. Investice ve třetích zemích, tedy ty eh, státní investice a investice, eh, které tam provádí eh, národní podniky, tak to by se mělo vykazovat a proto je třeba mít právní základ. Děkuji za SND, pan Gierek, minutu a půl. Przewodnicząca, szanowni koledzy, Paní eh, předsedkyně, vážení eh, kolegové, Evropská jednota, energetická bezpečnost a solidarita eh, si vyžadují společné jednání v oblasti investicí členských států do energetické, zejména síťové infrastruktury. Důležitým předpokladem pro optimalizaci investicí je v objektivní informovanost o e, investicích do národních systémech, e, v, v národních systémech a e, v nadnárodních systémech. Ty by byly důležité pro budoucí integraci příslušných prvků. Potom je tady samozřejmě také otázka konkurence na poli poskytování služby i výroby, i otázka také obchodního tajemství. To by samozřejmě nemělo být ovlivněno. Ovšem eh, tajné by mělo být jenom to vojenské, tam, kde je to nevyhnutelné. Ovšem mm, jde o to, aby například rozhodnutí o eh, eh, stavbě produktovodů, například Nord Stream nebo South Stream, nebyla činěna pouze v sobeckém zájmu na základě zájmu několika členských států. Musíme se snažit v spolupracovat eh, na základě důvěry a solidarity v Evropské unii. Eh, proto eh, to, k tomu může to, to nařízení sloužit jenom částečně. Myslím si, že musí být doplněno ještě o priority jednotlivých členských států. Děkuji za Alde, paní Ek. Dvě půl minuty. Dokrát děkuji, paní předsedkyně. Já mám velkou radost z toho, že komise je odhodlána prosazovat osvědčené pokusy a postupy a zvýšit energetickou účinnost na evropském trhu. Ta je samozřejmě zásadní, jak z hlediska pracovních míst, tak z hlediska růstu v Evropě. Je to předpoklad proto, abychom udrželi ten limit dvou stupňů. Nicméně, když se podíváme na tyto předpoklady, potřebujeme inteligentní sítě, potřebujeme větší energetický trh interně. A předpokladem toho je naopak to, že komise bude vědět, co se na trhu děje. A to je právě tématem této zprávy. Ale jde také o byrokracii, která souvisí s eh, vyřizováním těchto informací. Musíme se vyhnout duplikaci, musíme zajistit, že informace, které se poskytují, jsou nezbytné k naplnění stanovených cílů. Pokud je cílem lepší interní trh a pokud ho máme dosáhnout, pak je důležité, abychom dostávali od podniků informace, ale tyto informace musí být chráněny z hlediska zachování důvěrnosti. Já myslím, že bychom měli zamítnout nesmírně byrokratické pozměňovací návrhy skupiny zelených. Vidíme, že cíl je tady velice důležitý. Natolik důležitý, že spadá pod nový právní základ článku 194 Lisabonské smlouvy. A tam se jednoznačně uvádí, jak by se tyto věci měly řešit. To znamená, měl by to být běžný legislativní postup na základě této smlouvy. Všechno ostatní by nebylo důstojné a byl by to velice špatný začátek spolupráce, kterou potřebujeme mezi námi a komisí, pokud jde o vnitřní trh s energetikou. Děkuji. Za zelené pan Žado, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, no to je dobré, diskutovat o výsledcích tohoto nástroje v Evropském parlamentu, ale e, ta úcta vůči parlamentu se vyjadřuje přes spolurozhodování. Ten nástroj může být užitečný, ano, ale mohl by být ještě efektivnější, transparentnější, efektivnější, především když vezmeme do úvahy všechny ty decentralizované energie. Tady samozřejmě nemůžeme počítat všechny solární panely, ale v členských státech máme informace, které vy můžete schromažďovat, abyste mohli i analyzovat ty decentralizované zdroje energii. A když liberálové hovoří o demokracii a transparentnosti, no tak vy říkáte, že tento nástroj eh, eh, je byrokratický, ale ten nástroj musí být transparentní a vy musíte jednat se všemi dotčenými subjekty, různými združeními, odborovými organizacemi, tak aby všichni participovali na eh, změnách v energetice a abychom <clears throat> přesně věděli potom, e, jak e, evropský e, daňový poplatník financuje ty změny na trhu energetiky, takže proto doufám, že naše pozměňovací návrhy budou odsouhlaseny a že zde bude více poslanců než teď. Děkuji a za minutu pan Tošinovský za ECR. Děkuji paní předsedkyně návrh o pravidelném informování o investičních projektech v oblasti energetické infrastruktury evropské unie je diskutabilní. tímto orgány eu vstupují do oblasti konkurenčních vztahů většinově soukromých společností. podle mého názoru má tento návrh dvě roviny jedna je obsah takovýchto povinných informací hlavně jejich rozsah a podrobnost druhá rovina je míra důvěrnosti a z toho vyplývajících povinností utajování pro komisi jsem přesvědčen že povinně sdělované informace by měly mít spíše popisný charakter dávající hrubý přehled o energetických sítích a jejich rozvoji do budoucna. tak by komise měla dostatečný přehled o návaznostech mezi jednotlivými zeměmi a zároveň i dostatečný přehled o stávajících sítích i s výhledem do budoucna. logicky se totiž nabízí také otázka co bude komise činit když bude přesvědčena že nějaká oblast je poddimenzovaná nebo naopak předimenzovaná při dostatečné obecnosti by odpadl rovněž problém nepříjemných diskusí o utajování některých strategických plánů energetických společností. děkuji paní předsedkyně. E děkuji za EFD, předsedající Děkuji. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, pane komisaři. Poslední léta nám ukázaly, že energetická bezpečnost v EU je spíše zbožným přáním a neskutečností. Energetické systémy členských států EU nejsou dostatečně kompatibilní, nejsou dostatečně hm, propojené. Proto mnohé země na začátku minulého roku zůstaly bez tepla a plynu i přes tu solidaritu a ochotu Evropské unie a dostali se do situace, ve které byli a e, navíc e, Evropská komise bude vyžadovat rozsáhlé iniciativy. Proto je potřeba, aby Evropská komise pro svou činnost kvalifikovaně e, byla informována od členských států i od soukromé sféry. A z těchto důvodů eh, nařízení Rady o oznamování investičních projektů je eh, přirozený a potřebný krok pokračování eh, energetické politiky EU, který reaguje na stav dodávek energii na území EU. Pozměňující návrhy ke zprávě zlepšují znění nařízení a proto si myslím, že bychom je měli podpořit. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní začneme s jednotlivými řečníky. Paní Sartori a není? Je. Paní předsedkyně, e, kolegyně Valeana vykonala vynikající práci a já souhlasím s některými jejími body, jako je ten požadavek, aby ty údaje a informace, které se budou požadovat, e, tak Eh, aby tedy eh, zde byla garantována u nich eh, určitá úroveň důvěrnosti zabezpečení těchto údajů. Dále je třeba mít možnost agregovat tato data, tyto údaje na úrovni regionální také, protože často na té národní úrovni ty agregované údaje nejsou výmluvné. Dále je třeba, aby to bylo prakticky užitečné. To znamená, ehm, musí to pomáhat pro tu analýzu rozvoje evropského systému dodávek plynu. A z těchto důvodů komise by měla diskutovat o těchto svých analýzách s členskými státy, s dočenými subjekty, operátory a ehm, to, k tomu se i zavázal pan komisař a také bychom se měli vyhnout zdvojování, duplikacím činnosti, kterou provádí příslušné orgány, členské státy, operátoři eh, eh, při, mm, pro účely definování národních eh, plánů pro zabezpečení dodávek. A to především mi jde tedy o infrastrukturu plynu. Dále je třeba garantovat, že když e, operátoři se rozhodnou změnit investiční plány, tak aby nebyly vystaveny nějakým penalizacím, sankcím. A také článek 1 e, odstavec 2 návrhu hovoří o e, o lhůtách pro tato hlášení. Zde je třeba si uvědomit, že řada projektů je teprve ve fázi příprav, kalkulací a tudíž je Eh, třeba aby ta hlášení se týkala pouze těch projektů, kde již existují povolení, nebo tam, kde již bylo přijato eh, rozhodnutí, závěrečné rozhodnutí o provedení dané investice. Děkuji a nyní paní Tykau minutu. Uh, Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Já bych ráda začala tím, že poblahopřeji eh, paní zpravodajce k výsledku její práce. Lisabonská smlouva posiluje kompetence Evropské unie v oblasti energetické politiky. Eh, energetická bezpečnost Eh, Unie a solidarita mezi členskými státy jsou eh, podstatné pro eh, fungování Unie. Stávající nařízení zaštiťuje rámec společenství pro sdělování mm, dat a údajů o investičních projektech v oblasti energetiky. Stejně tak o projektech pro Eh, zachycování a ukládání uhlíku. Komise eh, díky tomuto návrhu bude moci eh, lépe využívat stávající kapacity a hledat řešení krizí. Toto nařízení nesmí představovat energetickou, tedy administrativní zátěž pro energetické firmy a já si myslím, že eh, toto by se mělo uplatňovat na evropské firmy, které investují také eh, do infrastrukturních projektů ve třetích zemích, eh, které jsou, přímo souvisejí s do, s ním, s členskými státy a s dopadem na ně. A proto doufám, že budete hlasovat pro 74 zítra. Další řečník, prosím. Žádný z těch eh, pozměňovacích návrhů, které dnes projednáváme, neodráží eh, naši manickou posedlost obnovitelnými eh, zdroji energií. Musíme si uvědomit, že kdybychom um, opravdu chtěli vážně omezovat emise eh, CO2, tak bychom eh, byli pro eh, jedné elektrárny a ne obnovitelné zdroje energie. My jsme zásadně narušili trh ve prospěch obnovitelných zdrojů a proti jaderné energetice. Evropa potřebuje spolehlivou a levnou kapacitu, kterou může zajistit je jaderná energetika. Nemůžeme se spoléhat na nepravidelnou dodávku z větrných elektráren. V řadě zemí dojde k energetickému, k eh, energetické krizi eh, na konci tohoto desetiletí, eh, včetně té mé, pokud nebudeme zcela zásadně se stavět k této problematice, a to znamená stavět jaderné elektrárny, tak nám zasnou žárovky energetičný, to jedno z... Eh, pan Sonik. Energetické sítě jsou klíčové otázky pro eh, budoucnost eh, Evropy, energetickou bezpečnost Evropy. Neustále zde tady hovoříme o to, této skutečnosti, ovšem musí také následovat nějaké činy a proto je třeba eh, financovat příslušné investice. Eh, podle jedné zprávy eh, ExxonMobilu, což je jedna z největších ropných firm, poroste poptávka po ropě zase o 1,2% ročně až do roku 2030. To znamená, že do té doby to vzní, naroste o nějakých 25%. Ovšem poptávka po zemním plynu po nejdůležitější surovině poroste o 1,8 ročně. V současné době se těží asi 3 miliardy kubíků ročně a 4,3 miliardy to budou za 30 let. Rostoucí potřeba zemního plynu potom je zřejmě povede k větší závislosti na dovozu této suroviny ze 40% dnes na 75% v roce 2030. Proto podpora budování energetické infrastruktury je opravdu strategickou záležitostí pro nás. E, v současné době je těžké najít strategické investory pro určité projekty a proto jenom díky podpoře EU budeme moci dále e, e, zajišťovat investice do této infrastruktury. Eh, budeme také moci podporovat nové technologie. Eh, příslušné projekty eh, nám pomohou překlenout diskrepanci mezi zásobovacími sítěmi a také aktivovat vnitřní synergie, které máme. A nyní postup the Eye na jednu minutu. Nejprve pan Kelly, prosím. Vystává tady důležitá otázka ze tří důvodů. Co se stane, až dojdou pevná paliva? Za prvé, jsme na klimatu a naše cíle 2020. Některé, někteří lidé říkají 30 nebo 40. A za třetí, to je také důležité, musíme omezit závislost na pevných palivech, která pocházejí ze zemí, které jsou někdy málo stabilní a někdy diktátorské. Čas nehraje pro nás. A jedna z oblastí, který musíme věnovat velkou pozornost, je výzkum a inovace. A já mám obavy z duplikace v této oblasti. Nedávno jsem zjistil, že máme 45 různých skupin, které provádějí výzkum bakterií salmonely. Když je to tak u salmonely, můžeme mít 145 skupin, které provádějí výzkum obnovitelných energií. Solární energie, energie vlna a tak dále. Někdy se ptám komise, jaké má plány na koordinaci, abychom co nejlépe využili zdroje, pokud o to, abychom získali nezbytnou technologii. Děkuji, pan Ensiu. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poblahopřál paní Palán k její zprávě. Chci zdůraznit určité aspekty, které se týkají průběžného vývoje energetické infrastruktury – je to jediný způsob, jak se vypořádat se změnami, před kterými stojíme. Musíme investovat do nových sítí, které jsou přizpůsobené pro nové typy energie. Je to zásadní, abychom usnadnili přístup k nové energii pro obyvatelstvo a pro průmysl. V současné době máme regionální spolupráci de facto, ale musíme ji posílit jednoznačnými pravidly. Potřebujeme solidaritu mezi členskými státy, musí se stát opravdovou realitou Potřebujeme také víc investic do systému informační technologie pro monitorování a ohlašování stav zásob v době krize. A na závěr bych rád řekl, že investice do řešení IKT v oblasti energetiky představují dobrý vývoj pro ekonomiku. Nízkouhlíkovou ekonomiku. Pan Mikolašek. Thank you, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení paní předsedkyně, vážení kolegové, Lisabonská smlouva, která posílila pravomoci Evropské unie v oblasti energetické politiky, by měla být aktivně využívána k překonání obtíží a předcházení případným problémům na energetickém trhu. Poskytování informací o investičních projektech v oblasti energetické infrastruktury přispěje k identifikaci mezer, poptávce a nabídce v tomto odvětví a také k lepšímu vytváření společné energetické politiky v duchu solidarity a ke zbližování mezi členskými státy na energetickém trhu. Z uvedených důvodů souhlasím s názorem, že je třeba zhromažďovat určité přiměřené informace o plánovaných investicích, aby Evropská unie mohla informovaně rozhodovat o energetické politice na základě uceleného obrazu a stavu ve všech členských státech. Děkuji. Děkuji, pan Sikiersky. Záruka kroky eh, v oblasti zajišťování eh, v energii eh, zásobování energiemi jsou prioritou členských států i celého společenství. Velkou odpovědnost tady má Evropská komise, která prostřednictvím svých opatření by se měly, měla snažit zajistit energetickou bezpečnost pro celé společenství prostřednictvím dohledu nad mechanizmy evropského energetického trhu. K těmto mechanismům by eh, také měla patřit podpora vysoce e, e, efektivních investic eh, do eh, energetického sektoru. Komise by musela zadávat studie nebo provádět studie, které se budou opírat o spolehlivé informace o rozvoji infrastruktury v daných zemích to znamená, že je třeba nejenom zohlednit aktuální stav, ale také plány na investice, eh, které eh, by eh, mohly zohledňovat tedy větší diverzifikaci surovin i dopravních cest. Komise jedině potom může zvolit tu nejvhodnější strategii pro celou Evropu. Děkuji a nyní pan Rubich. Rybich. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane eh, komisaři Ettingere. Eh, jeden ze základních problémů energetického hospodářství je ukládání energie a proto si myslím, že je nezbytné, aby eh, z hlediska zásobování energií jsme více vynakládali úsilí zejména na vynakládání energií, tedy pardon, na ukládání energií. Potom bychom měli vytvářet inteligentnější eh, sítě, které eh, nám eh, umožní nakládat s obnovitelnými zdroji energie lépe a v ohledu plněji k životnímu prostředí. A také bychom měli domácnostem dávat prostřednictvím inteligentních měřících zařízení, eh, snižovat eh, spotřebu a lépe nastavovat eh, svoji spotřebu. Já si myslím, že toto bude otázka, která bude velice důležitá do budoucnosti. Nejenom při výrobě energie, ale zejména při spotřebě energie. Děkuji. Děkuji vám a nyní můžeme vrátit slovo panu komisaři. Eh, paní předsedkyně, vážení eh, poslanci, já vám děkuji eh, za vaše cené rady a návrhy na zlepšení. Komise se zasadí o to, aby řada vašich návrhů se dostala do konečného znění nařízení. A Pokud jde o komisi, tak my víme o důvěrných, o důvěrnosti těch informací, to jsme si vědomi. A proto eh, souhlasíme s vašimi návrhy, že je třeba eh, zveřejňovat pouze agregovaná data na úrovni členských eh, států. Ta data musí být na evropské úrovni zagregována tak, aby se z toho nedaly vyvodit žádné závěry, které by se týkaly jednotlivých podniků a projektů. Přípravy, kdy by se jednalo o jeden projekt v sektoru i v případě jedné eh, země se eh, také musí eh, takto ošetřit a anonymizovat. Já vám nebudu zamlčovat, že členské státy Eh, předkládají někdy nevyvážené eh, návrhy, ale eh, je třeba se na to dívat v širším časovém rámci. Bez ohledu na náš rozdílný názor, pokud jde o právní základ pro toto nařízení, vám mohu přislíbit dalekosáhlou debatu ohledně energetické infrastruktury. Týká se to eh, tedy nového eh, instrumentu jak pro eh, informování o infrastruktuře, tak o instrumentu pro solidaritu, tak abychom mohli tedy vybudovat příslušnou infrastrukturu, která nám to umožní. Potom tady musíme mít také debatu o tom programu pro další rozvoj energetiky. Děkuji, pane komisaři, a naše zpravodajka nakonec. Paní Valean, děkuji paní předsedkyně, děkuji pane komisaři, děkuji kolegům za zajímavé příspěvky, zajímavou rozpravu. Jenom pár slov závěrem. To je můj závěr aspoň. Za prvé, opět musím zdůraznit, že určitě eh, politici by neměli zasahovat do trhu, ale nesmíme zapomínat, že tady jsme o toho, abychom pouze napravovali slabé stránky trhu. Za druhé, neměli bychom využívat toto nařízení proto, abychom prověřovali správnou aplikaci jiných nařízení, včetně těch vyčerpávajících informací. Tady neděláme statistiku, ne, určitě ne. Takže tady, ta úroveň by měla eh, mít eh, určitou relevantnost, jinak mm, mm, Eh, my eh, přijdeme o velký objem dat. A nakonec chci zúraznit, eh, protože kolegyni Leně Ek, že doufám, že pouze agregovaná data, data nám pomohou, abychom se inteligentněji chovali vůči Eh, energiím a že to bude v obecném zájmu. Děkuji kolegové, děkuji paní předsedkyně, děkuji. Tím uzavírám rozpravu a mm, eh, budeme hlasovat v 11.30 zítra. A další bod eh, to je zpráva pana Maňky o odhadovaných, návr, odhadovaných příjmech a výdajích